Bueno, si les parece... Pokud souhlasíte, tak budeme pokračovat, budeme pokračovat v práci a mm, začneme eh, v normálním formátu a podle bodu na programu, tak jak byl eh, předložen. A začneme tedy bodem číslo jedna, což je přijetí programu. Všichni souhlasí s programem. Dobře, takže přejdeme k bodu číslo 2, což je odsouhlasení zápisu z předchozích schůzí. Máte to k dispozici, tak se ptám, zdali má někdo nějakou otázku? Ne, takže pokud ne, tak lze považovat za odsouhlasené. Ano. A teď, hm, pokud je oznámení předsedkyně, tak bych vám chtěla říci, že schůze koordinátorů se dohodla na hm, ročním programu Eh, vyšetřování a na eh, tedy studiích a workshopech. Takže další bod programu je, že eh, již s paní Marinaky jsme o tom mluvili a takže to prošlo vlastně už tento bod a teď přejdeme k bodu číslo 5, což je doporučení radě, které se týká statutu, komise pro status žen. Zpravodajkou je paní Le Grip a paní Arena dám slovo paní Areně, protože paní Le nám sdělila, že dnes nebude přítomná. Takže paní Arena. Si, uh, donc on, on est... Děkuji. Takže tady teď v podstatě logicky navazujeme na diskuzi, která právě proběhla s Marou. A skutečně hmm, byla, jsem, byla jsem velice potěšena, když jsem slyšela zástupky Ní, SVČ a v podstatě jde za rámec našich doporučení, bych řekla. Takže jsem velice ráda, když vidím, jak budeme dobře spolupracovat v příštích dnech a týdnech právě eh, tak, aby Evropská unie byla schopna prosazovat své priority eh, v rámci 71. Eh, zasedání OSN. Takže zde mm, jde o to připomenout si určité priority, to jsou priority, které prosazuje Evropský parlament a které se týkají pěti témat. Jedno téma, obecnější přístup, který se týká otázky rovnosti mezi muži a ženami a zde je třeba připomenout, když tento princip rovnosti je Hm. zakotven ve smlouvách, v úmluvách a v mezinárodních eh, dokumentech, tak bohužel zjišťujeme, že i v Evropě eh, tento princip pořád ještě není hotovou věcí. A proto bychom si měli neustále připomínat, eh, tedy my tady v Evropě, ale i na mezinárodní scéně, v rámci OSN, že tento princip je třeba hm, více prosazovat. Zde i eh, chceme, aby rada pokračovala v, v, v akčním programu z Pekingu, boj proti násilí, garantovat univerzální přístup ke zdravotnickým službám, sexuálnímu zdraví, eh, mm, reprodukčnímu zdraví a já si myslím, že to je přístup, který je třeba pořád připomínat a dále chceme, aby se i zlepšila ekonomická soběstačnost a samostatnost žen, aby nebyly diskriminovány tolik na trhu práce. Zde připomínám to, co zde zaznělo. Je to otázka eh, různých, různého odměňování, nejenom jde o platy, ale i o důchody. A potom další téma jako spravedlivé rozdělení úkolů, tedy v práci a doma. A také zde to nám dává příležitost řešit otázku mm, týkající se mateřské či rodičovské dovolené a i otázka, <clears throat> jak tedy jim zajistit větší přístup tedy k prostředkům, finančním prostředkům, k, k různým rozhodovacím funkcím, zde eh, i se mluví o politickém násilí hodně, takže to je téma, na které třeba si dát pozor. A to protože my jsme nejenom po, protože jsme politici, ale protože dochází k tomu, že se omezuje hm, ten prostor pro svobodu projevu eh, pokrokových sil, tedy těch, které prosazují práva žen. A za čtvrté je třeba reagovat na ehm, problémy žen, které jsou znevýhodněné, aby měly eh, přístup k půdě nebo k úvěrům na venkově, tak eh, tady domorodé ženy především, o tom se mluví, často to jsou osoby, které jsou velice eh, exponovány těmto problémům. I ratif, máme zde ratifikaci umluvy, která se týká eh, postižených eh, osob a je třeba garantovat tedy tato práva migrujícím ženám a dalším ženám obecně, vysídleným, přesídleným ženám, takže to je velký jev. Teď hovoříme hodně o migraci v Evropě sice, ale to je pouze špička ledovce, protože tyto migrující ženy které přijdou do Evropy, v podstatě to je pouze menšina těch všech přesídlených, vysídlených žen na světě. A poslední ustanovení, tady jde o to, abychom my, jako Evropský parlament, abychom mohli se zapojit do rozhodovacích procesů týkajících se přijímání postojů v OSN, eh, abychom více se angažovali v přijímání postojů komise. Zde je třeba, aby parlament více se zapojoval, protože naše role, tedy poslanců, přece je zastupovat evropský lid Eh, občany a eh, takže proto bychom měli prosazovat jejich názory v rámci komise OSN. A by, <clears throat> to je pro mě důležité, abychom prosazovali tyto postoje na mezinárodní scéně, včetně OSN, tak aby eh, ty naše politické postoje byly systematické. A takže paní předsedkyně, to je obsah této zprávy stručně. Já myslím, že se plánovalo, že budeme mít eh, eh, termín do konce roku, potom byl prodloužen termín pro pozměňovací návrhy, takže já velice pečlivě eh, si přečtu eh, pozměňovací návrhy, které případně členové a členky tohoto výboru předloží. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní Areno jak správně říkáte, zde došlo ke změně, pokud jde o pozměňovací návrhy. 11. Eh, leden 12 hodin, takže to byl termín, tak ještě máte čas, abyste mohli předložit návrhy. Takže tím Zahájíme eh, teď rozpravu a jako první má slovo paní Chanba. Like to... Děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla ve stručnosti poděkovat oběma zpravodajkám za tuto zprávu, eh, která je velice obsáhla. Myslím si, že musíme vzít v potaz body v ní obsažené. Chtěla bych se zabývat dále tou otázkou eh, násilí na ženách, které se zabývají politikou. Tady jsme ještě nediskutovali o internetovém násilí, o jaksi napadání Eh, žen v e-mailech, na Twitteru a podobně. Eh, v Spojeném království existují poměrně eh, vysoce postavené případy myslím si, že to bychom mohli také zahrnout, protože je velice důležité, abychom o tom mluvili. Pokud o tom nebudeme mluvit my, tak nikdo jiný. Děkuji, paní Hannibal, paní Besera. Ano, děkuji paní předsedkyně. Jenom bych chtěla vyjádřit podporu. Eh, eh, já, tak jak řekla paní Hannibal, je velice důležité toto. Tady nejde o nic nějakého náhodného nebo nějakou módu, módní trend. Ne, to se skutečně dotýká eh, základních práv, takže to je teď ta správná chvíle o tom mluvit. Děkuji. hay más rostros eh, de diputadas que están así. No, takže zde eh, já myslím, že eh, jak řekli paní Honipol a paní Besera, tak to s tím lze samozřejmě než souhlasit, takže to všechno bude začleněno do návrhu. Ano, takže teď, pokud nikdo nic jiného nemá, tak jak bylo řečeno, pozměňovací návrhy mají termín 11 leden a hlasování 25. ledna a hlasovat na plénu v únoru. Souhlasíte? Dobře, takže přejdeme k dalšímu bodu programu. To se týká zprávy o pracovních podmínkách a o mm, nejisté práci. dajkou je paní Lopez. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, a jako první bych chtěl vám všem přát co možná nejlepší nový rok a doufám, že jste využili vánoční období, sváteční období k tomu, abyste si ho užili v rámci rodiny a že jste využili této pauzy také proto, abychom načerpali síly. Eh, nebudu tady příliš dlouho hovořit o dokumentu, návrhu stanoviska. E, samozřejmě je obtížné, když máme 1500 znaků k dispozici pouze, vytvořit něco více než e, to, že schrneme dvě, tři klíčové myšlenky, e, které se váží k tématu, neboť to téma je samozřejmě mnohem komplexnější než to, co můžeme vyjádřit prostřednictvím našeho takto omezeného textu. Návrhu stanoviska. V tomto smyslu jsme se snažili nalézt eh, dvě, tři hlavní klíčové myšlenky, o kterých eh, eh, které bychom využili, jak si se o ně opřeli se a nastartovali prostřednictvím nich naší práce. Jednak je to tedy boj s nerovností, diskriminací, samozřejmě boj s chudobou, což je forma, jak také se snažit právě bojovat i s nerovnostmi a s diskriminací, nebo to vše je v pracovním světě samozřejmě velmi propojeno a vše to samozřejmě také souvisí s nejistou prácí, zlepšení pracovních podmínek, boj proti nejistém práci, nejistým zaměstnaneckým vztahům, ochrana mateřství, otcovství, tedy rodičeství jako takového, což jsou také nástroje, jak snížit nerovnost. Není jednoduché, jak jsem již uvedl v takto krátkém textu, nadnes veškeré ty další důležité myšlenky a podněty, které by byly vhodné e, zmínit eh, v rámci tohoto tématu. Nemůžeme tedy detailně tady popisovat různé formy diskriminace, nemůžeme ani kvantifikovat a nemůžeme ani popsat detailně tedy opatření, které jsou důležitá pro to, aby se bojovalo proti stávající diskriminaci. Například jsme hovořili o bylo to v rámci zprávy paní Konstanz Legrip o divergenci, o rozdílech v důchodech. To je také velice důležitá věc, kterou bychom měli zmínit v našem stanovisku. Rovněž se musíme zabývat dopadem nejisté práce právě také na nerovnost v oblasti důchodu A Dále je třeba se zabývat důležitými způsoby, jak chránit mateřství, což jsou zejména politiky veřejné, státní politiky, které zajiští, aby mateřství bylo chráněno, aby existovaly dobré podmínky pro matky. Takto bychom mohli zmínit celou řadu dalších myšlenek návrhu stanoviska, které tam nyní chybí, jak jsem již uváděla, protože pro ně není dost prostoru to uznáváme, ale ovšem počítáme s příspěvkem stínových zpravodajů a také všech členů tohoto výboru a těšíme se, že tímto způsobem můžeme doplnit veškeré ty mezery, které momentálně v textu existují, doplnit tam veškeré chybějící věci a doufám, že výkladní text bude konzistentní, že bude v sobě obsahovat klíčové body a já doufám, že hlavní příslušný výbor, výbor pro zaměstnanost, je potom včlení do své vlastní zprávy. Děkuji. Děkuji. Začneme s diskuzí eh, člen, mezi členy. Paní Arena, Jenom bych chtěla omluvit Ines Ayala Sender, která nyní hlasuje v dalším jiném výboru a bohužel zde nemůže být eh, jako stinová za SAD, ale eh, já se tedy jenom jsem ji chtěla omluvit. Signora Saborska, tiene la palabra. Saborska. Děkuji velmi pěkně. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A přeju všem vše nejlepší do nového roku. Vítám a podporuji snahu pana zpravodaje, pana Lopeze, o zlepšení postavení žen na trhu práce. V tomto duchu vnímám také jeho návrhy, ve kterých upozorňuje na přetrvávající rozdíly v odměňování mužů a žen kteří vykonávají stejnou práci či práci stejné povahy. Rovněž si cením také toho, že pan zpravodaj si všímá toho, že vysoký podíl žen využívá pracovní smlouvy, které poskytují zaměstnancům nižší úroveň pracovně právní ochrany. Bylo by ovšem chybou, pokud bychom mateřství vnímali pouze jako důvod k diskriminování žen ze strany zaměstnavatele. Mnohé ženy, které jsou matkami, totiž vědomně a záměrně vyhledávají nestandardní pracovní smlouvy právě ve snaze dosáhnout rovnováhy mezi placenou prací a rodinou. Takové rovnováhy, která jim vyhovuje nejvíce. To, co pan zpravodaj vnímá jako nejistotu a nestálost, chápou mnohé ženy naopak jako větší flexibilitu. Dobře regulovaný trh práce by měl takovouto flexibilitu podporovat v tom případě, kdy se jedná o svobodnou volbu ženy a penalizovat ji pouze v případě, pokud by ta flexibilita byla ženám vnucována pouze z tohoto důvodu, že se jedná o ženy. Požadavek spravedlivějšího přerozdělení bohatství, který je naformulován v bodě 1 tohoto stanoviska, Tady bych tomu ráda uvedla, že z toho mám takový pocit, že zachází za rámec stanoviska a nakonec i nad rámec kompetencí a vlastního rozpočtu Evropské unie. V závěru svého stanoviska pan zpravodaj požaduje novou legislativu členských států v oblasti ochrany mateřských, otcovských a rodičovských práv a žádá také nový návrh směrnice o mateřské dovolené od Evropské komise. V první řadě musím říci, že má politická skupina Evropská strana lidová by nerada předbíhala balíček legislativních a nelegislativních opatření, který by měla komise oznámit letos. A dále, já sama mám výhrady k těmto návrhům pana zpravodaje. Na jedné straně považuji za velice škodlivý zvyk našeho parlamentu skutečnost, že se obrací na členské státy se žádostmi o přijetí nových zákonů. Naše kompetence v oblasti legislativy jsou jasně vymezeny ve smlouvách a my bychom se měli pohybovat v těchto mantinelech. A co se týče směrnice o mateřské dovolené, zde musím znovu uvést, že otázka minimální délky mateřské dovolené je především věcí zdraví ženy a novorozence a až v druhé řadě záležitostí sociální politiky právě směšování mateřské, otcovské a rodičovské dovolené, respektive jejich slučování do jednoho balíku, vedlo k odmítnutí nového návrhu směrnice o mateřské dovolené ze strany členských států. A myslím si, že pokud nezměníme náš přístup, budeme i my odpovědní za to, že postavení žen na pateřské dovolené zůstane i nadále na úrovni, jaké bylo před 25 lety. Na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat panu zpravodaji za podnětné návrhy, které jsou obsaženy v jeho stanovisku a samozřejmě, že se budu snažit přispět do stanoviska pozměňovacími návrhy, které předložím a pomocí kterých se budu snažit stanovisko doplnit. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Záborská, paní Kuněva. Paní předsedkyně, ráda bych eh, poblahopřála kolegovi Žuaovi, neboť odvedl skutečně velice dobrou práci. A myslím si, že i kolega Silikiotis eh, předložil k tomuto tématu výbornou práci. On je jako zpravodaj e, odpovědný za příslušný výbor, což je výbor pro zaměstnanost. Několik krátkých poznámek z mé strany, i když nejsem stínovou zpravodajkou. Právě co se týče tématu bezpečné či jisté práce jsem my sama mám takovou velice nepříjemnou skutečnost, neboť právě ženy jsou často v situaci, kdy životní, respektive pracovní podmínky prostě jisté nejsou že nám se platí méně, že nejsou ty první, které jsou propouštěny. A často bezpečné či jisté formy zaměstnání jsou vnímány spíše jako pokračování jejich povinností, které mají v domácnosti. Takže se jedná například o zaměstnání typu péče, o rodinné příslušníky či o děti. V zemích EU existuje také mnoho právních předpisů, které v minulosti sice poskytovaly mnoho ochrany, ale dnes již ne. A proto je důležité, abychom my jasně si uvědomili, že právě v oblasti flex security, je flexibilní bezpečnosti, jistoty, politika selhala. Flexi <coughs> bezpečnost měla znamenat eh, flexibilní pracovní poměry, ovšem za jistých podmínek, ale tak to tomu v Řecku není. V Řecku máme právě v oblasti zaměstnanosti trendy, které vedly k liberalizaci. Ovšem tento trend neprobíhá pouze v Řecku, ale také v dalších evropských zemích. V konečném důsledku jde pouze o to dát k dispozici levnou pracovní sílu, která pouze omezeně může klát odpor, neboť se musí bát propuštění a následné nezaměstnanosti. Jak tedy můžeme zajistit, aby práce pracovní místa byla jistá. Nemůžeme očekávat, že se ze dne na den stane zázrak, ale přesto jsem naladěná optimisticky a věřím, že se nám podaří něco vylepšit, neboť ve dvou a půl letech účastného mandátu parlamentu se nám podařilo přijmout celou řadu textů, které jdou správným směrem. Právě co se týče ochrany pracovníků, například eh, zmíním platformu pro zaměstnanost, dále úpravu pro zaměstnance v domácnosti. A já doufám, že veškeré ty texty i toto stanovisko přispěje k tomu, aby se zlepšily podmínky v oblasti zaměstnanosti, zlepšila jistota a odstranila nejistota. Evropská unie zastává jisté hodnoty a proto je Evropský parlament zavázán, aby evropské aky prováděl a uplatňoval ve všech oblastech, pokud chceme hovořit o skutečné humánní tváři Evropské unie. Děkuji, paní Mody. Uh, Děkuji vám. Já velice vítám uh, zprávu pana zpravodaje a také uh, jeho zaměření. Domnívám se, že máme mnoho co přispět v této oblasti. V neposlední řadě, pokud jde o směrnici o mateřské dovolené a o její e, aktualizaci a zefektivnění, protože to je pro nás zásadní pro Evropskou unii, protože my zastupujeme e, občany a měli bychom skýtat zabezpečení těm, kdo Eh, jak si pociťují ty nejtvrdší nápory některých pracovních praktik. Eh, vítám zejména to, co zmiňujete o důchodech, ale také o dalších oblastech, oblastech, na které má dopad eh, prekérní forma zaměstnání, jako je například dopad na zdraví. Například ve Spojeném království máme kontrakty s nulovou pracovní dobou, což potom znamená, že přístup k péči o dítě je například velice složitý. Vítám tedy vaši práci a těším se, že ji ještě doplním v dalším procesu. Děkuji. Muchas gracias, eh, señora Děkuji, paní Ayala Sender má slovo. <clears throat> ano, děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, eh, zpravodaji za jeho práci a vyjádřit Hmm, jak bych řekla, některé obavy, které eh, vyplynuly a které se netýkají pouze a výlučně eh, otázek eh, lingvistických, ne, i v případě této zprávy se týkají obsahu, jsou to věcné, principiální připomínky. Zdá se, v různých verzích, tedy ve španělské, mm, tam se hovoří o genderové diskriminaci, diskriminaci z důvodu pohlaví, což je formulace mm, mm, politicky adekvátní pro tyto účely. Především pokud jde o e, zastupování žen na trhu práce. A my jsme v jiných verzích, jak jsme to prověřili, tak tam sem hovoří o rozdílech podle pohlaví a ne podle genderu. Takže <clears throat> to by mě zajímalo, jak je to s překladem, protože možná je to totéž, nevím, ale mm, zde já myslím, ale vzhledem k minulým diskuzím, že to totéž není. Souhlasím s tím, že je třeba zdůrazňovat takové formulace. Ano, něk- <clears throat> Mm, formulace eh, mm, v tom, že některé členské státy mm, řeší eh, tu nejistou ženskou práci především v kontextu eh, domácí práce, práce v domácnosti. Ano, ale víme, že v různých členských státech existují velké rozdíly, ale samozřejmě jsou zde určité praktiky, které je možné rozšířit, tedy praktiky, které se vyvinuli, změnili eh, v průběhu jejich aplikace. A já myslím, že bychom se měli pokusit nejenom identifikovat problémy, tak jak říká zpravodaj, ale také bychom měli navrhovat eh, ty nejlepší postupy, best practices, jak se říká, a které existují například eh, téma eh, tedy zde služeb v Belgii, eh, služby, které se poskytují ženám a <clears throat> takže, nebo v jiných státech třeba zase existují jiné e, m, mm, příklady. Třeba ve Španělsku jsme měli takový zákon, který tedy lidovci změnili. Mm, mm, vedlo to k vešší nejistotě práce žen, ale e, alespoň, když nic jiného došlo ke zlepšení eh, v legislativě a zlepšila se eh, ta situace nejisté práce žen. Takže <clears throat> v tomto smyslu předložím určité pozměňovací návrhy, ale předem zpravodaji děkuji za vstřícnost. Děkuji. Pani Ward. Uh, thank you. I think... Děkuji. Já si myslím, že tady dochází k určitému překryvu s prací, kterou jsem dělala já. Já jsem dělala stanovisko výboru FAM ke zprávě o naplňování cílů v boje proti chudobě a o e, nákladech na domácnost. Já jsem absolvovala mnoho, mnoho schůzí s různými aktéry a fakta jsou poměrně jasná. A sice, že ženy nesou tvrději zátěž úsporných opatření. V podstatě ty na to doplácejí e, platí eh, za to, když pracují a platí i když nepracují. Eh, mě by tedy opravdu eh, zajímalo, kdybyste jaksi se znovu vrátil k některým tématům z té mé zprávy. To by, myslím, bylo velice užitečné. Hodně jsme se zaměřovali na platby za energie jak například, že ženy se musí rozhodovat, zda dají peníze na topení nebo na potraviny. A dalším důsledkem je potom eh, dopad na duševní zdraví žen. Eh, já jsem se teď zapojovala do velké zprávy o ženách a duševním zdraví. Když eh, musí lidé hodně pracovat na stejné množství peněz, pokud mají obavy o to, zda jejich pracovní místo je bezpečné, e, pokud mají obavy, že důchody jim už k něčemu nebudou, tak to všechno vede k dopadu na e, duševní zdraví a e, životní spokojenost. Takže tady si myslím, že bychom se měli zabývat tímto tématem, jakožto aktivisté, jakožto feministé. Děkuji. Děkuji, paní Bort. A závěrem paní Redke, slovo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěla uh, poděkovat zpravodaji. Já bych začala trochu obecněji. Já jsem měla pocit, že kvůli problémům se rostoucí nezaměstnaností v Evropě v minulých letech se problém prekérních pracovních míst trošku zastínil. Myslím si, že nezaměstnanost je obrovské téma, kterému čelíme a proto jak si dlouho bylo dobře, když lidé získali jakoukoliv práci, což způsobilo situaci, kdy například Například v Německu celá debata o prekérních pracovních místech v podstatě neprobíhá. A přitom je důležité, aby probíhala, protože ano, ženy jsou nadměrně zastoupené v těchto typech pracovních míst. Jsou ohrožené chudobou a nerovností velice specifickým způsobem. Už tu zaznělo mnoho bodů, já bych k tomu ještě chtěla dodat dvě věci. Eh, a také to podáme v pozměňovacích návrzích. To první se týká eh, veřejných služeb. Zmiňujete, že by měl existovat přístup k, eh, k, peč, k pečovatelským zařízením, k předškolním zařízením a tady je potřeba, aby eh, místní orgány vytvořily eh, dobrý základ. Často právě ve veřejném sektoru jsou ženy zaměstnány v prekérních podmínkách. Například jsou nadměrně zastoupeny eh, ženy mezi těmi, kdo jsou zaměstnány v zařízeních péče o dítě a měli bychom také dohlednout na to, aby dostávali správný plat a aby nebyli zaměstnány v prekérních podmínkách. Protože když se podíváte na situaci v mnoha členských státech, tak plat například elektrikáře e, oproti platu e, učitelky ve školce e, je velice nerovnoměrný. A myslím si, že je zcela jasné, jakou roli jakou, jakým způsobem přispívají společnosti zaměstnanci v předškolních zařízeních. Měli bychom se starat o sociální zabezpečení, které by zabraňovalo chudobě. Tady diskutujeme o různých možnostech, o různých schématech. Nicméně myslím si, že bychom měli ve zprávě ještě více zdůraznit, že tato prekérní pracovní místa jsou často eh, hlavním zdrojem platové nerovnosti mezi ženami a muži, což potom vede k chudobě ve stáří, eh, zejména u žen což je problém, kterým se musíme zabývat. Měli jsme už správní, zprávu z vlastní iniciativy, ale myslím si, že by to mělo být zmíněno i zde. A za druhé, v mnoha členských státech i v Německu stále máme systém sociálního zabezpečení, který v podstatě eh, nebere ženy jako plně zaměstnané osoby. Stále eh, bere ženy jako někoho, kdo přivydělává peníze k hlavnímu příjmu rodiny, který pochází od muže. A měli bychom silně zdůraznit, že ženy by měly být brány jednotlivě a měly by být individuálně zabezpečeny v sociálním systému, zejména pracují v prekérních podmínkách. A v tomto duchu podáme pozměňovací návrhy a velice se těším na další diskuze. Děkuji. Děkuji, děkuji a nyní zpravodaj, aby uzavřel tuto diskuzi k bodu. Děkuji. Zcela stručně nebudu reagovat na všechny příspěvky, které zde zazněly a samozřejmě budu se těšit na to, když až je předložíte ve formě pozměňovacích návrhů a pak začneme s prací na kompromisech. Jak se tady ukázalo, ta limitace, to omezení, které máme v rámci vytvoření toho průvodního textu stanoviska tady je, je tam ten limit těch 1500 znaků, takže proto jisté nedostatky. Samozřejmě jsou aspekty i z hlediska ideologického, kde se neschodneme, kde mezi námi panují rozdíly. Nesmíme zapomínat také na to, že původem nerovností jsou také nerovnosti třídní a mezi třídami ve společnosti. A to se netýká vždy pouze šen. Existují sociální třídy, které prostě jsou na tom jinak než jiné. Pak tady jsou tedy mezi námi, jak jsem již eh, zmínil, ideologické rozdíly v našich názorech a asi těžko v takovýchto případech se bude možné dohodnout na kompromisu. Ale myslím si, že v jiných případech, a to bude většina případů, se nám podaří eh, dojít k nějakému konsensu, protože ty hodnoty, které se znazývaly, jsou, myslím, velmi podobné, shodné, stídíme je a proto si myslím, že ve velké většině případů se nám podaří vytvořit text, který bude odpovídat vašim představám a obavám. Děkuji. Děkuji, pane Pimenta, za informaci. Ano, a 12. Eh, února 15 hodin, to je termín pro návrhy, hlasovat eh, bychom měli 6. Eh, února a poté ve výboru MPL a poté na plénu. Takže nyní přejdeme k dalšímu bodu programu, což je zpráva o evropských fondech pro rovnost pohlaví. Zde máme zpravodajkou paní Moody. Máte slovo, paní Moody. Thank you very much. And, uh... Děkuji moc krát. Děkuji také kolegům, eh, kteří zaslali pozměňovací návrhy eh, k této zprávě. Máme 245 pozměňovacích návrhů. Pracujeme na kompromisních návrzích, které budou rozeslány dnes. Máme eh, ještě později tento týden naplánovanou schůzi stínových zpravodajů. Velká část pozměňovacích návrhů, eh, které dorazily, se soustředuje na termín eh, gender equality, rovnost mezi pohlavími. Ta zpráva se jmenuje Fondy genderové rovnosti, takže Budeme samozřejmě eh, s kolegy spolupracovat na terminologii. Zdá se vhodné, abychom se drželi stejného termínu, který je obsažen v názvu zprávy. E, doufám ale v konstruktivní spolupráci s kolegy, doufám, že dosáhneme co nejvíce kompromisů, které pokryjí co nejvíce pozměňovacích návrhů. E, kolegové určitě e, uvidí, že až rozešleme kompromisní návrhy v průběhu dneška, tak s tím můžeme hned začít a jak říkám, těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a e, na co nejširší spolupráci a na co nejlepší konsenzus. Děkuji vám. Muchas gracias, eh, señora Moody. Děkuji, paní Moody. A nějaký poslanec? Ano, paní Záborská. Eh, děkuji velmi pěkně. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Kolegyně a kolegové, v první řadě bych chtěla omluvit kolegyni Barboru Matera za její dnešní nepřítomnost. V současné době je však na mateřské dovolené. Paní spravodajko, stínová spravodajka děkuje spravodajce za odvedenou práci a doufá, že setkání stínových zpravodajů bude vedeno duchem dobré spolupráce s cílem dospět k uspokojivému výsledku v oblasti prostředků z fondu Evropské unie pro na práva žen. Budeme podporovat eh, ty pozměňovací návrhy, které požadují posouzení vlivu tak, abychom získali jasnou představu o tom, které fondy se vyplatí implementovat a které by mohly být vnímány jako neefektivní způsob vydávání peněz daňových poplatníků. Z tohoto pohledu je zde několik pozměňovacích návrhů, které jsou dobré a konstruktivní, zatímco ovšem jiné vyvolávají naše obavy. EPP nevidí velké problémy v návrzích s výjimkou následujících pozměňovacích návrhů. Některých, několik pozměňovacích návrhů tvrdí, že hodnocení výdajů ovlivňuje více ženy než muže. My s tím nesouhlasíme, neboť eh, žádná oficiální studie nepotvrdila tuto tezi. Teoreticky by to mohlo být možné, ale ne v absolutních číslech. Dále nepodporujeme pozměňovací návrhy, které podporují myšlenku zahrnout eh, rodovou rovnost do veškerých rozpočtových položek, neboť nevždy je to smysluplné a často je to utopická představa až zatěžující. Existují oblasti a témata, kterých se rodový rozměr, genderový rozměr sotva týká, například kvóty na roflip, nebo dohody se třetími zeměmi. Takovýchto příchodů bychom mohli samozřejmě uvést mnohem více. Další poznámka. Požadavek, aby byli externí odborníci a organizace zapojeni do veškerých fází rozpočtového postupu jistě nepotěží kolegy, nepotěší kolegy z výboru pro rozpočet, když zvážíme, že máme tři různé instituce, které respekt, reprezentuje veškeré členy EU a myslím si, že veškerá kritéria transparentnosti, demokracie a široké účasti jsou uspokojícím způsobem již dodržována. Poslední poznámka na závěr. Všichni zde bojujeme za práva žen, ovšem tvrdit, že přírodní katastrofy ovlivňují více ženy než muže, toto, myslím, zachází skutečně trochu příliš daleko. Uvítali bychom aby, aby se tedy naši kolegové podělili o své argumenty, kterými chtějí podpořit toto své tvrzení. Myslím tím naši kolegy z politické skupiny zelených. Toť vše, děkuji. Děkuji, paní Záborská. Pani Tošinský má slovo. Merci, madame présidente. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Paní zpravodajko, já bych chtěla zmínit eh, mé pozměňovací návrhy, které reagují na hodnoty, které jsem si stanovala, eh, když jsem vstoupila do parlamentu a které jsou hodnotami naší frakce. Paní zpravodajka hodila o genderové koncepci, já to odmítám zcela tuto koncepci, to je můj první pozměňovací návrh, gender anglicky Eh, to je přeloženo sex a to je úplně co jiného. To je produkt takové ideologie v tom smyslu, že eh, člověk již není eh, kluk nebo holka, když se narodí, ale v podstatě mm, se definuje potom ten člověk podle sexuálních praktik. Rovnost pohlaví znamená, že muži a ženy jsou si rovni mm, ze zákona a sexuální <clears throat> postoje nemají v tom žádnou relevanci. Dále bych řekla, že pro mě eh, je nepřijatelné, aby diskuze o rovnosti mezi muži a ženami, aby to byl vlastně taková zástěrka, abychom financovali sebevražednou migrační politiku. Především bychom měli chránit naše ženy a dívky, které jsou ohroženy obchodování s lidmi u nás, na našem území. To neznamená, že bychom neměli Eh, zapomínat na utrpení migrantek, ale abychom jim pomohli, tak především je třeba nastolit mír u nich doma a nevést naši devastující zahraniční politiku. To mám návrhy 87, 101 a 97, eh, takže určitě ještě o tom budeme hovořit v rámci jednání o kompromisech. A jak asi víte také, tak všechny naše země od roku 2008 zažívají velkou ekonomickou sociální krizi, která paralyzuje naše občany. Je zásadní nalézt konkrétní řešení a způsob, jak je realizovat. A my tedy jsme se zavázali, že budeme bojovat za rovnost pohlaví a e, já si myslím, že ty projekty, které ale přijímáme, jsou často neužitečné. Ty peníze by se měly použít pro e, občany skutečně a ne pod zástěrkou nějakých spravedlivých bojů a v podstatě jde jenom od ideologie Děkuji. Eh, la señora Honeywell tiene la palabra. Honeywell. Thank you. I, I just want... Děkuji. Eh, já bych se chtěla ještě vrátit k té definici eh, genderu. jsem v tomto výboru už mnoho let a tohle je téma, které se vrací poměrně pravidelně. To je lingvistická otázka. V angličtině se to používá jinak. Tam ty existuje rozdíl mezi pojmy sex a gender které se někdy dají zaměňovat, ale jindy ne. Tak jako je tomu v angličtině často, jsou to dvě slova víceméně pro stejnou věc, ale nevím, jestli v ostatních jazycích eh, je tomu stejně. Často jsou s tím problémy, když eh, nějakou zprávu píše neanglicky mluvící zpravodaj. Proto jsem ráda, že ji eh, píše Claire. No, tak tomu totiž je. Eh, a vždycky bylo určitou konvencí, že píšeme eh, zprávy v mateřštině zpravodaje. A já bych doporučila, abychom ten název uchovali. A pokud to pomůže, tak bychom ho měli ponechat v angličtině a od toho odvozovat ostatní jazykové verze. Já doufám, že tím se to objasní, protože tohle je debata, která v podstatě postrádá smysl. E, přitom je to prostá, prostý jazykový problém a nic víc. Děkuji, paní Reintke. Děkuji, paní předsedkyně. E, upřímně řečeno, já nejsem stínová zpravodajka, ale Eh, paní Záborská eh, oslovila mou frakci a zmínila naše pozměňovací návrhy, takže bych na to chtěla zareagovat. A velice eh, ráda vám doporučím další četbu o těchto záležitostech, protože opravdu gender se stal kategorií pro analýzy a z toho možná plyne to nedorozumění, ke kterému někdy dochází. Když se podíváme na realitu, tak existují různé kategorie, pomocí nich chápeme realitu, ve které žijeme navrhujeme. A e, tady jde zejména o to, e, které finance mají být používány primárně pro muže nebo pro ženy. A e, ideou našich pozměňovacích návrhů je to objasnit a potom říci, nemělo, neměly by peníze být rozděleny rovnoměrně, zejména peníze z Evropské unie, a ještě k tomu, co jste zmínila o e, rybolovné politice Evropské unie, tak tam se velice často financují rybáři a rybářky. A měli bychom zanalizovat, do jaké míry to má rozdílný dopad na muže a ženy v komunitách, které jsou na rybolovu značně závislé. Vy jste zmínila také záplavy a zemětřesení a jejich různý dopad na muže a ženy, tak e, v reálu velice často jsou to právě ženy, kdo se starají o děti a starší osoby, takže pokud lidé po záplavě záplavě nebo zemětřesení přijde o střechu nad hlavou, tak na ženách leží větší zátěž, pokud se musí starat o e, staré lidi a o děti, což bychom měli zohledňovat při distribuci e, financí. Proto jsme chtěli, aby to bylo zmíněno. A konečně, a na to jsou velice dobré studie, eh, já vám eh, mohu prozradit, které to jsou, aby bylo jasnější, proč je to důležité. Eh, konečně, a to je možná ideologická diskuze, do které se budeme muset pustit, domnívám se, že pokud chceme opravdu zrealizovat, co je psáno nejen ve smlouvách, ale v další evropské legislativě ohledně rovnosti mezi muži a ženami, tak musíme kategorii genderu opravdu používat. A já bych byla velice ráda, kdyby zpravodajka eh, tento termín používala. Je to velice užitečný a mocný termín v této debatě, který nám pomáhá lépe chápat měnící se realitu a který nám pomáhá utvářet naši politiku tak, aby, aby eh, vytvářela lepší společnost. A konečně, možná, že někteří lidé nečtou nejnovější literaturu v této oblasti, ale já vám velice ráda prozradím, co termín gender znamená. Probíhá o tom poměrně vášnivá debata. Myslím si, že v parlamentu bychom to měli respektovat a tento termín používat. Děkuji vám. La señora Arena tiene la palabra. Má slovo paní Arena, ano, jenom já si myslím, že tady přece nemůžeme v parlamentu o tom vést nějakou ideologickou diskuzi. Já neakceptuji, že to je nějaká destrukční ideologie. Ne. A já si myslím, že mm, ta osoba, která to řekla, no tak eh, dnes ona je nositelkou takové destruktivní ideologie, když v podstatě do mm, opozice dává práva určitých osob, eh, tedy práva eh, Eh, lidská práva Evropanů v opozici eh, k lidským právům ostatních občanů. To je destruující. Dnes ženy, které zažívají velice nejistou situaci, jsou diskriminovány. Všude, kde se eh, ocitnou na evropském území, ať jsou to Evropanky nebo cizího původu, tak všechny musíme přece bránit. Já <clears throat> z pohledu rozpočtu tak přece eh, nemohu tady dělat rozdíl mezi těmi, kteří jsou Evropanky a které nejsou, protože to jsou lidi. Lidské bytosti přece eh, na původu nezáleží. To chci připomenout a jsem přesvědčena, že řada Evropanek eh, a Evropanů to chápe. Nechtějí, aby tyto ženy umíraly. Přece můžeme dělat oboje. Bránit Evropany, Evropanky a ty ostatní také, protože jinak bychom měli dojem, že ta to destrukční ideologie je ta, která mm, má pravdu a ne ta konstruktivní. A my přece tady jsme, abychom hájeli pozitivní aspekty a ne negativní aspekty. To jsem chtěla připomenout. Y para finalizar el debate. Závěrem, paní Moody. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Děkuji vám, kolegové, za komentáře k pozměňovacím návrhům. Byly tu určité problémy s překladem, e, zejména jde o problém paní Matera. E, pokud jde o e, ten překlad pojmu gender equality nebo o širší problém, tak tento termín je v názvu zprávy. Ta zpráva se jmenuje Funds for Gender Equality. A tím pádem pojem gender equality se používá v celé zprávě. Chtěla bych zdůraznit, že eh, na názvu zprávy se náš výbor už v minulosti shodl. Takže ne, že bych si ho vybrala já jako zpravodajka. Já vítám některé připomínky kolegů A některé z bodů v těchto připomínkách už jsem začlenila do kompromisních návrhů. Souhlasím s tím, že tady jde o využívání eh, existujících financí v oblastech, kde se eh, používá evropský rozpočet a kde například máme eh, co dočinění s tématem uprchlíků. Tam je naprosto, to je naprosto zásadní pro naše hodnoty v Evropské unii, aby finance byly využívány tak, abychom tím podporovali ženy, které jsou nejohroženější v těchto skupinách. Já tedy děkuji kolegům za jejich komentáře a těším se na další spolupráci na dosažení textu zprávy, o kterém doufám, že ho výbor bude schopen podpořit. Děkuji. Muchas gracias, señora Moody. Děkuji, paní Moody. A nyní přejdeme k dalšímu bodu, eh, což je cesta do Řecka, která proběhla v listopadu. Náš výbor tam vyslal delegaci a dostali jste k dispozici i eh, dokumentaci, zprávu, kde se vysvětluje vše, jaký byl program, jaký byl výsledek této cesty. Pokud někdo si chce vzít slovo, tak prosím, pokud ne, tak lze považovat tuto zprávu za přijatou. como es simplemente un intercambio de puntos de vista y como digo que tienen ustedes a su disposición la intervención sin la... Pouze tady výměna názoru, takže já si myslím, že pokud nikdo nechce slovo, tak přejdeme k dalšímu bodu programu, což je co jsou další, bod různé tedy. Pokud není nic do bodu různé, takže není zde nic, co byste chtěli říci, tak přejdeme k dalším bodu programu, což je příští zasedání, to bude 25. ledna v 9 hodin zde v Bruselu. Que es la reunión constitutiva. A eh, to bude tedy ustavující schůze pro účely druhé poloviny našeho legislativního období, takže tím skončíme dnes a chci také zopakovat eh, eh, přání toho, aby tento rok byl plodný pro vás, pro všechny a <clears throat> abychom dobře pokračovali v naší práci. Děkuji a uvidíme se na příští schůzi. Hmm.